připravena pronést úvodní prohlášení. Pane předsedo, od jednoho bodu k druhému děkuji mnohokrát, vážení poslanci, vážené poslankyně, toto je velmi vážná důležitá otázka, o které chcete dnes jednat, která je na pořadu dne. Jak víte, v pondělí 28.9. přes 100 lidí zahynulo v Konakry v Gvineji kdy bezpečnostní síly střílely do davu. Lidé se shromážili v hlavním městě, aby protestovali proti zamýšlenému síly kapitána Musada Kamary, prozatímního vůdce Gine, se ucházet o prezidentský úřad a e, vojáci zabránili tedy spočítání počtu obětí a proto neznáme skutečný rozměr této tragédie. Počet zraněných má být minimálně 12 osob. A také máme informace o tom, že dochází na ulicích ke znásilňování žen. Řada opozičních vůdců byla zraněna a dočasně zadržena. A počet zadržených také není známý. Domy vůdců opozice byly splundrovány a následujícího dne kapitán Kamara vyjádřil soustrast obětem a vyhlásil dvoudenní národní smutek a slíbil, že bude vyšetřovat násilí. Distancoval se od eh, vražd a tvrdil, že mm, armáda nebyla pod kontrolou, když prováděla tyto hrůzy mezinárodní společenství odsoudilo tyto brutální tragické události. Předsednictví vydalo prohlášení z úst vysokého představitele Solany a pan de Gucht vydal také stanovisko. Trváme na propuštění zadržených osob a důkladném vyšetření násilí. Násilí v Guineji bylo odsouzeno v celém světě. Rada bezpečnosti OSN byla informována ve středu o situaci v zemi. Africká unie odsoudila tyto události a rozhodla, že připraví zprávu o možných opatřeních a ekonomické společenství zemí západní Afriky ECOWAS požádalo plnohodnotné vyšetření masakru. V prohlášení z 15. ledna jste volali po dodržování lidských práv a rychlému návratu k ústavnímu pořádku v Guineji. Evropská unie zájela konzultace podle článku 96 dohody z Kotonu a evropské rozvojové pomoci a prostředky byly zatím zmraženy. Africká unie a ECOWAS rozhodly o přerušení pomoci Guinea, než zde bude zřízen demokratický parlament či vláda. Mezinárodní kontaktní skupina o Guinea které spolupředsedá Africké unie a ECOWAS a s účastí z Evropské unie byla vytvořena. V březnu vojenská junta souhlasila s opozicí na uspořádání voleb do konce roku. A to by volalo naději na mírový proces přechodu k demokracii. Kapitán Kamara ujistil, že nikdo z organizátorů pučen se nebude ucházet o politickou funkci bude třeba připravit měny ústavy, aby se mohly konat volby. Co můžeme dělat, abychom zabránili dalšímu násilí a jak můžeme eh, pomoci lidu Gvine, aby se navrátil mír, rozvoj a právní stát? Měli bychom zaprvé zachovat eh, politický tlak na režim v Konakry, zejména v kontextu mezinárodní kontaktní skupiny kapitán Kamara a jeho rozhodnutí nekandidovat by mělo přivést klid. Pan Bles Compaore je zprostředkovatelem v krizové situaci jménem ECOWASu a to je nesmírně pozitivní krok. Evropská unie přivítala jeho jmenování. Věříme, že jeho zprostředkování přispěje k k bezpečnému a trvalému řešení situace v Gvineji. Za druhé, cílené sankce proti jedincům odpovědným za násilí by měly být dále zkoumány. Je třeba koordinovat tento přístup s Africkou unii a dalšími mezinárodními a bilaterálními subjekty. Nadcházející ministerská trojka v Addis Abebě a jednání 12.10. v Abuji budou klíčová z tohoto hlediska. Měli bychom poskytovat humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu a podporovat přechod k demokracii. To však bude záviset na důvěryhodné snaze přechodných úřadů Gvine, aby se opět pustili do konstruktivního dialogu s cílem se zdržet dalšího násilí a dodržovat lidská práva, politické svobody vlastních občanů. Nebudeme šetřit eh, úsilím v této kritické chvíli a jsme rozhodnuti podporovat návrat k civilní demokratické vlády a návrat také k svobodným volbám. A vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby se zdrželi násilí, aby podporovali přechod k demokracii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní ministrině, jedna poznámka kolegům, kteří chtějí zvednout modrou kartu. Je to možné pouze ale pro poslance, nikoli vůči předsedům rady a komise. Nejdříve vystoupí za politické skupiny pan Kačmarek na dvě Děkuji, pane předsedo, pane, paní ministřině. Eh, dámy a pánové. Eh, krize eh, v Gini a Papuinové Gini. Toto je problém, který se vyskytuje také v afrických zemích. Jsou tady nedostatečné mechanismy v nevyzrálých občanských společnostech. Proč je to pro nás důležité? Není to jenom proto, že máme své hodnoty, ale je to také z pragmatických důvodů. My hodně hovoříme o e, účinnosti naší rozvoje pomoci. A to je pochopitelné, poněvadž my jsme největším zdrojem takovéto pomoci. Nicméně musíme se smířit s tím, že pokud e, přijímající země nejsou schopny e, řádně využít naši pomoc, pak Eh, bychom snad měli přestat eh, jim tuto pomoc poskytovat. Eh, tady včera zasnělo, že třeba to, že Francie se, se jaksi Eh, přerušila styky s eh, podobnými zeměmi, takže to bylo eh, ponižující a podobné. Ne, to, to tak není. My bychom skutečně takto měli postupovat všude a vždy a vůči každému. Nemůžeme zůstat pasivní, musíme reagovat, musíme žádat to, aby nedocházelo k násilí, Eh, když tedy eh, prezident Burkina Faso jel do Gineje, tak to ano, tady jsme měli podpořit Africkou unii, která, eh, která vyslovila sankce až do obnovení pořádku. My tleskáme Švédsku, k tomu, jak si počíná v této oblasti. Skutečně má velmi dobré dosavadní výsledky. Doufejme, že to tak bude pokračovat i dále, v, také v Gineji. tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Znepokojící vývoj politické situace v Gvineji vyžaduje důslednou reakci Evropské unie. Skutečně, jak víte, 28. září 2009 eh, gvinejští vojáci potlačili v krvi mírovou manifestaci, kde byly zastoupeny veškeré opoziční strany, 157 obětí přes eh, tisíc eh, znásilněných a hrůzné případy znásilnění a znetvoření. Gvinea zažila dva, dvě diktatury od eh, nezávislosti v roce 1958. A je třeba, aby tato pekelná spirála skončila. Členské státy Evropské unie a její instituce již odsoudili převrat eh, kapitána Kamary v roce 2008. A jak to byl použit článek 96 eh, dohod z Kotonu, aby s gvinejskými úřady byla stanovena cestovní mapa, která by měla upravit přechod k demokracii a tato opatření předpokládají pořádání transparentně a svobodných voleb do jednoho roku a závazek, že členové Musada Adis Kamara a další členové jeho vedení se nebudou ucházet o funkci ve volbách. Avšak rozhodnutí kapitány, kapitána Kamary odložit eh, volby na rok 2010 a odmítnutí jednání o jeho kandidatuře byly předpokladem pro současnou eskalaci násilí. A e, tato demonstrace, která byla utopená v krvi, měla za cíl požádat e, po pučistech, aby dodrželi své závazky. Reakce stávající moci v Konakry jasně ukazuje její záměry, tedy eliminovat veškerý, veškerou demokratickou opozici, aby se udržela u moci. Mezinárodní společenství jednomyslně odsoudilo tyto skutky a gvinejský režim. A výbor pro rybolov našeho parlamentu celé oprávněně odmítl odsouhlasit eh, dohodu o rybolovu s Gvinejí. A ve světle posledních událostí Evropský parlament chce znát eh, rozhodnutí rady ve světle této situace. Chce rada vyvolat vznik Mezinárodní vyšetřovací komise událo se 28. září. Jakými prostředky chce rada reagovat, aby zajistila dodržování závazky pořádání transparentních a svobodných voleb v co nejkratší lhutě. A to bez účasti prezidenta Kamary nebo jiného člena jeho vedení. Ve světle článku 96 dohody z Kotonu jaká opatření chce, chceme podniknout proti uh, eh, Gnejské chuntě a jaké iniciativy mají být podpořeny ze strany ECOWASu, eh, Organizace Africké unie a kontaktní skupiny pro Gvineu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Jako další Niklo Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, paní ministrině. Za prvé chci vyjádřit soustrast obětem ze, za naši politickou skupinu ALDE i za 33 poslanců z AKT, se kterými jsme se sešli minulý týden, abychom prodiskutovali i situaci v Guineji společně s předsedou liberální strany v eh, Guineji. Bohužel mm, i tato strana byla postižena násilím. Ohledně dalších kroků, které máme přijmout, kromě těch, které už byly vymenovány švédským předsednictvím, žádáme o následující. Partnerství, eh, v partnerství s africkým svazem musíme žádat o osvobození vězňů. Eh, je zapotřebí, aby proběhly volby demokratické a svobodné bez eh, členů Národní rady a je zapotřebí přijmout dobře mířené sankce bez velkého, velké mírnosti, protože musíme velice jasně dát na vědomí, co se stalo, že došlo k velkým krutostem. Za čtvrté, i my hovoříme o eh, dohodě o rybolovu. I my jsme hlasovali proti této dohodě eh, o rybolovu. Chceme zablokovat, co jen jde v této dohodě. To je důležitá věc, kterou také očekáváme od Rady. Za páté chceme přistoupit eh, k dobře mířeným mm, projektům asistence, zejména obětem znásilňování, tedy ženám, které potřebují mimořádnou pomoc. A nakonec je to otázka spravedlnosti. Nejde jen o to, aby byla vyšetřující komise, aby byla mezinárodní, ale je zapotřebí, aby do toho byl zašlen i mezinárodní tribunál, protože máme za to, že ještě jednou musíme jasně prohlásit, že spravedlnosti musí být učiněno zadost, a to i pro oběti z a že ať už se těchto eh, zločinů eh, dopouštějí v Africe či někde jinde, tito lidé nemohou utéct. Děkuji. Paní Jolie. Pane předsedo, vážené ministrině, milí kolegové, nemůžeme mlčet vůči dramatickým událostem z minulého týdne v Gvineji. Násilí, kterého se dostalo opozici, zejména ženám, je nepřijatelné. Chci vyjádřit podporu obětem i jejich rodinám. Pro řadu z nich eh, stále čekají na navrácení ostatků obětí, aby byly smazány stopy masakru. Na základě iniciativy Rady a komise parlamentní aktuality nám umožňují reagovat na tyto nepřátelné činy a vyslat důrazný signál na základě také odmítnutí dohody o rybolovu z Gvinejí, o které budeme hlasovat eh, na příštím plénu. Výbor pro rybolov vydal negativní stanovisko zcela jednomyslně a spochybnil využití prostředků alokovaných Evropskou unii. Také se zdá nepřiměřené poskytovat prostředky na úlovky, když, se neber, když nebudeme brát eh, ohled na rybolovné zdroje a také na nedávné skutky vůči gvinejské populaci. Evropský parlament nemůže se vyjádřit pozitivně k dohodě o rybolovu s Gvinejí, když eh, rány obětí jsou stále živé. Je to důrazný signál gvinejské vládě. Byl by to skandál, na kterém bych se nemohla podílet. Děkuji vám. Děkuji. Další řečnicí je paní Veržia na dvě minuty. Pane předsedo, milí kolegové, jako nová poslankyně jsem byl skutečně překvapená místa lidských práv eh, v tomto sále, zejména z úst předsedy Buska. Zcela se k tomu připojuji, protože jsem zde, vedle jsem volební kandidátku ve Francii, protože bojuji za, práva, za lidská práva v rámci různých asociací a z tohoto titulu události v Gineji mě nenechali hostenou, protože právě bojovníci za lidská práva a zástupci občanské společnosti byli zatýkáni, znásilňováni v případu žen a masakrováni 28. září. Přes 150 osob zastřelených, před 1250 raněných, o tom jste, paní ministrně, mluvila během jediného dne. A represe pokračovaly i v následujících dnech a pokračují až dodnes. Tyto osoby chtěli pouze zcela pokojně připomenout panu Kamarovi jeho vlastní závazky. Není vůbec pochyb o, na základě svědectví, že blízcí moci, na rozdíl od prohlášení kapitána Kamary, že právě blízcí moci uh, spáchali tyto hrůzné skutky. Situace je sice zmatená, ale organizace občanské společnosti, které jsou v rámci eh, Národní asociace demokratických organizací občanské společnosti v Gvineji volají po organizaci širokého procesu, který je příkladný v těchto afrických zemích, kdy, se, kdy je třeba se opřít o samotné závazky pana Kamary. Informace z Gvineje jsou znepokojující. Nemůžeme zde v Evropském parlamentu se spokojit pouze s projevy. Tato rozprava je na naši žádost, na žádost sjednocené uh, evropské levice, ale musíme jít ještě dál. Požadujeme výslovné odsouzení potlačení demonstrace. Vy jste hovořila o cílených sankcích, paní ministrani. Můžete o tom hovořit šířeji, okamžitě zamezit pro následování a propuštět, propustit všechny zadržené, vytvořit mezinárodní vyšetřovací komisi. Já jsem vyrozuměla, paní ministrině, že je to na dobré cestě, ale i zde můžete to rozvést. Rovněž jste zmínila, že veškerá pomoc, kromě humanitární pomoci, byla zmrazena. To je minimum, ale jak můžeme konkrétně podpořit demokratický přechod v Gvineji? Chceme, pane předsedo, aby bylo odhlasováno usnesení na příštím štrasburském zasedání, aby Evropský parlament se nespokojil pouze s projevy, ale aby skutečně rozhodl tak, jak učinil loňského ledna. Opakuji ještě jednou, je to naléhavé. Organizace na místě nás upozorní na riziko etnických konfliktů. Nečekajme, aby nastala situace jako ve Rwandě. Lidská práva musí být obhajována v Africe i jinde ve světě. Děkuji. A není pan Skota požádal o slova, ale, o slovo, ale nevidím pana Skotu. Je-li tomu tak, uděluji slovo o paní Ronzuli. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, paní ministře Malström velice dobře popsala situaci v Guineji. Několik týdnů Guineje zažívá velice násilné střety, při nichž svobodní občané, kteří chtějí projevit své politické názory, jsou oběti neslychaného násilí. Guinejská vláda potlačuje každého, kdo má jiný názor. Zbavuje takto lid jakékoliv svobody, která je samozřejmě právem, nezrušitelným právem každého člověka. Dochází k dalšímu masakru, který může skončit genocidou, pokud okamžitě nedojde k nutným opatřením. Minulý týden paritní schromáždění EU AKT se rozhodlo, již předsedám, se rozhodlo odsoudit využití násilí guinejskými orgány a eh, apelovala na eh, tamní vládu, aby chránila lidská práva a zdržela se násilí. Po eh, smrti těch mnoha osob Kamara se snažil všechno zakrýt, členové opozice se obrátili na mezinárodní společenství s nadějí na pomoc a vyšší ochranu, ale Kamara 5. října se postavil proti přítomnosti mírových sil v zemi, zamítl jakoukoliv zahraniční interferenci. A proto k odsouzení je třeba připojit okamžitá opatření, jak řekl kolega Rinaldi. Především se jedná o odpírání práva na život. Opět eh, za tuto cenu musí zaplatit především ženy a děti. Musíme tedy žádat, aby se vrátil eh, k funkci právní stát a proto chci apelovat na všechny zástupce institucí i na kolegy, abychom jednohlasně, zdůrazňuji jednohlasně, přijali opatření, která budou umožňovat guinejským občanům znovu nastolit ve vlastní zemi základní eh, práva a hodnoty, počínaje svobodou a demokracií. Já chci vyjádřit svou soustrast všem eh, rodinám, které trpěly těmito tragickými událostmi. Děkuji. Děkuji. Paní Levin, jedna půl minuty. Tak så mycket, ärade ledamöter a fru Pane předsedo, dámy a pánové, paní Malstromová, eh, já eh, jsem se tím zabývala už v loňském roce a Ehm, nadále se tím zabývám. Podle mého názoru ehm, je prostě ehm, jaksi takové otázkou, jak je možné, aby eh, s tímto člověkem eh, Evropská unie fungovala a jednala dál. A de facto i eh, jenom těsně kolem okamžiku toho převratu a stále jsme eh, na Kasavě trvali. Eh, konečně včera alespoň paní eh, Clintonová, ministrině zahraničních věcí Spojených států, ho vyzvala k tomu, aby abdikoval. A já myslím, že, že kdybychom hlasovali pro dohodu o rybolovu, tak to by znamenalo také velké finanční závazky, které by měly být de facto eh, zaplaceny už někdy v listopadu. A já si myslím, že evropské lodi, které tam eh, zatím provádějí rybolov, eh, si budou muset najít jiná loviště. Jinak to by byl velký rozpor s tím, co prohlašovala komise dříve Eh, pokud se týče možných dopadů toho, této dohody. Eh, čili z toho vypla, vyplývalo, že tyto příjmy pro Gineu eh, vůbec nebylo jasné, na co by byly použity. A bylo by dobré, kdyby paní ministrině řekla, k čemu to má být využito. Nyní tedy každý eye, nezapsaní poslanci se mohou hlásit na jednu minutu každý. Děkuji, pane předsedo. Za sebe bych chtěl říci, že násilí, ke kterému došlo v Gvineji, je naprosto odsouzení hodné. Před dvěma hodinami francouzský minister zahraničí prohlásil, že Dadis Kamara je podezříván z toho, že se podílel na rozhodnutí o masakru. To je nesmírně závažné. Ale co je původem tohoto napětí? Dadis Kamara chce zůstat na věky u moci v Gvineji. Nechce, aby došlo k tomu, že bude existovat demokratická opozice. Vítám tedy, že prezident Burkiny Faso, pan Blaise Campaore, který je zkušeným prostředníkem, protože v řadě konfliktů tuto úlohu sehrál v Africe, Tedy vítám, že, se, že byl jmenován prostředníkem a musíme jej podpořit. Děkuji. Děkuji za dodržení času. A není pan Davies. Děkuji, pane předsedo. Musím opravit paní Žoli. Chci opravit paní Žoliovou v tom, že by rybolovný výbor hlasoval jednomyslně. Ale EPP hlasovalo pro zachování dohody. Je to dohoda, která dává stovky tisíc euro do rukou tohoto režimu, abychom mohli lovit tuňáka u jeho pobřeží. Je to skutečně nepěkná dohoda a v dnešní situaci naprosto nepřijatelná. Je třeba, bude souhlasit se sankcemi vůči, vůči Gineji, Gvineji a bude také trvat na tom, aby dohoda nebyla, nebyla uzavřena. Paní Kristian Morvaj. Děkuji, pane předsedo. Jako právnička v oblasti lidských práv se zkušeností půl, ro, půl století v Maďarsku chci zdůraznit vždy potřebu obhajovat lidská práva, pokud možno v celém světě. Avšak je velmi důležité, abychom tak činili důvěryhodným způsobem. A proto musíme obhajovat lidská práva v našich hranicích rovněž a v Evropské unii. A jak už jsem řekla několikrát v posledních třech měsících, výbor LIBE, výbor pro občanská práva, pana Kinga Gönč byla členkou vlády, byla členkou vlády, která 23 října 2006 se podíval na střední lidí v Budapešti a máme moudrého, máme člena vlády v tohoto období. Musíme se vážně zabývat touto otázkou. Nikdo se tím nezabývá, ale my se tím ve výboru Libe zabýváme. Děkuji. Někdo další chce promluvit? Není tomu tak? Takže uděluji slovo paní ministrině Malstromové. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že připojil toto na program jednání. Je to velice závažná otázka. Ano, jak jste asi pochopili z mého úvodu, sdílíme tyto obavy ohledně toho strašného porušování lidských práv, k ním došlo v Konakry. A obáváme se naše obavy se zaměřily také na to, že lidé dosud jsou ve vězení, eh, potřebujeme vědět, co se stalo a mm, také mm, si přejeme, aby tito vězni byli osvobozeni. Myslím, že jsme v Evropské unii jednali velice jasně, jak pan Solana, tak eh, pan de Kucht, eh, tak předsednictví odsoudilo tuto situaci, stejně jako paritní schromáždění EU e a KT. To je velice důležité, abychom jednali všichni v Evropské unii konkrétně a společně, jednohlasně. A jednáme i v úzké spolupráci s dalšími aktéry, aby eh, i mezinárodní společenství mohlo takto jednat a odsoudit eh, jednohlasně takovouto situaci, protože pouze tak dokážeme vynakladat tlak. Eh, došlo ke jmenování mediátora prezidenta Burkina Faso, což je velice dobré. On je členem kontaktní skupiny a společně s touto kontaktní skupinou a dalšími chci odpovědět na vaše dotazy. E, žádáme e, rezignaci kamery. Všichni jsme o toto žádali společně. A jsme otevření odpovíme na otázky ohledně sankcí. Myslíme, že budou úspěšnější, pokud budou podnikány na mezinárodní úrovni s mezinárodní společenství. Mohou být zaměřeny na řadu různých cílů a musíme o tom diskutovat o, s mezinárodními aktéry, o tom, jak je správně nasměřovat, abychom dosáhli maximálního účinku v Africké unii, v kontaktní skupině e, se Spojenými státy a tak dále. Jak už jsem říkala, vedeme také otevřené konzultace na základě článku 96 z Kotonu a zmrazili jsme veškerou eh, rozvojovou pomoc, kromě eh, humanitární pomoci a pomoci k demokratickému přechodu. Ohledně eh, dohody o rybolovu. Velice jasně jsem slyšela vaše sdělení a podporuji vás, abyste takto vedli dál komis, eh, diskuzi s komisí, protože komise je zodpovědná na, za eh, rybolovnou politiku. Já se omlouvám, že to není komisař za eh, rybolov, ale ujišťuji vás, že s mezinárodním společenstvím na tom pracujeme. Nadále chceme vynakládat tlak eh, a chceme plně vyšetřit eh, situaci a doufáme, že jednou se odehrajou v budoucnosti svobodné a demokratické volby v Guineji. Děkuji vám všem za pozornost. Much, Děkuji vám, paní Malmström. Děkuji vám také za velkou trpělivost, za to, že jste s námi strávila celé odpoledne i část večera. Je zjevné, že ještě donávna jste eh, byla poslankyní zde v Evropském parlamentu, že tedy máte toto prostředí eh, ráda. Tímto tedy uzavíráme eh, rozpravu na toto téma a přejdeme k jednominutovým projevům. Máme na ně jen 30 minut. Prosím, držte se svěřeného času jedné minuty. Paní Basesku má slovo jako první. Pane předsedo, vítám dohodu týkající se projektu Nabucco. Tato dohoda byla